Chiedo scusa per il fatto... Dámy a pánové, já se omlouvám za to, že spožďujeme eh, začátek hlasování. Máme potíž s hlasovacím seznamem pro liberální politickou skupinu, eh, která nepřišla včas, tato, mm, tato listina hlasovací tedy nepřišla včas, a proto musíme počkat, až eh, tento dokument eh, dorazí a bude distribuován. Jakmile dokument bude přítomen, tak se dáme do hlasování. Eh, zatím ale můžeme alespoň vyzkoušet, zda máme hlasovací karty. Prosím, vložte své hlasovací karty do hlasovacího zařízení a vyzkoušejte, zda správně svítí. Bene, allora possiamo cominciare la votazione. Můžeme tedy se dát do hlasování a ze všeho nejdříve budeme hlasovat o doporučení radě k 65. zasedání valného zhromáždění OSN. Začneme odstavcem 1 bodem A, posledňovací návrh číslo 17. Kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je ještě jednou pro? Proti? Zamítnout. Kompromisní návrh od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme k pozměňovacím návrhu číslo 21. Ostatní pozměňovací návrhy jsou pokryty kompromisem. 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 22. Kdo je pro? Proti? Přijat. 23, kdo pro? Zamítnut. 24, kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh Dvacet pět. Pozměňovací návrh 25 tedy. Kdo je pro? proti, přijat. 20, ne, 30. Kdo je pro, proti, zamítnut. 31, kdo je pro, proti, zamítnut. 32, kdo je pro, proti, zamítnut. 33, kdo je pro, proti, Přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme ke kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 39. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 44. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 45. Kdo je pro? Proti. Zamítnout. 46. Kdo je pro? Proti. Zamítnout. Přejete si kontrolu? Dobře. Budeme elektronicky kontrolovat pozněvací návrh 46. Zahajuji hlasování. Padesát osm hlasů 59 hlasů hlasovalo, 2 nehlasují. Takže 31 pro, 29 proti je přijat pozměňovací návrh. 47, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Přijat. Ústní pozměňovací návrh 1 bude hlasován po částech. Nejdříve o první části. Kdo je pro první část? Proti? Zamítnut. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Přejete se zkontrolovat dobře, takže druhou část ústního pozměňovacího návrhu číslo 1 zahajuji elektronické hlasování. 64 karet, 62 hlasujících. Někdo tedy ještě nehlasoval? Paní Lansdorf? Přejete si slovo? Now it's on. Okay, thank you. Teď to funguje. Pane předsedo, hlasování o druhé části, aniž bychom hlasovali o první, nemá smysl. Můžete prosím vás kontrolovat, jak dopadlo hm, hlasování o první části? Já jsem měl pocit, že to, že to tak nebylo a potřebujeme tedy celý text prohlasovat. Abychom rozumně mohli hlasovat o druhé části, třeba zkontrolovat i první část. Na základě žádosti kolegů z GUE. Prosím, zkontrolujte nejdřív první část, pak druhou část nemá smysl hlasovat jen o druhé části. Allora, volete un check? Přejete si tedy kontrolovat obě dvě části? Nejen druhou. Dobře. Budeme tedy hlasovat elektronicky o první části ústního pozměňovacího návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování o té první části. 64 hlasující 61 hlasů, 3 nehlasovali. Uzavírám hlasování, 35 pro, 24 proti, 2 se zdrželi, je přijata. Druhá část ústního pozměňovacího návrhu, opět elektronické hlasování, jak jste o to žádali. 64, 63, tedy jeden nehlasoval, i ten hlasoval, výborně uzavřeme hlasování. 31 pro, 33 proti je zamítnuta druhá část. Budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme ke kompromisním návrhu 7. Kdo je pro? Proti? přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 57. Kdo je pro? Proti? Zamítnout? 57. Ano. Dobře, budeme hlasovat elektronicky o 57. Zahajuji hlasování. 34 approvato, 27 respinto. Je přijat 34 pro, 27 hlasů proti. 58, kde pro? Proti. Zamítnut. 59, kdo je pro? Proti. Přijat. 60, kdo je pro? Proti. Myslím, že je schválen. 61, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 62. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 8 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme 65 se kdo je pro? Proti? Přijat. 66. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přeskočíme 68. Devátý pozdě, eh, kompromis jde pro, proti, přijat. 67. Kdo je pro? Proti? Já bych to raději zkontroloval. Takže elektronicky o 67. zahajují hlasování. 67. 67. Sì, sì, 63, 63. 30... 33 pro, 30 proti je přijat. 69. Ne, ten odpadá, protože byl hlasován kompromisní návrh. předmek k 70. Kdo je pro? Proti? zamítnout. 71. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme k 77. Kdo je pro? Ne, omlouvá se předseda 76. Kdo je pro? 76. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Nyní 77. Kdo je pro? Proti. Přijat. 78. Kdo je pro? Proti. Zamítnout 78. Budeme hlasovat elektronicky o 78. Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 34 pro 29 proti. Prosím, zvedejte ruce, protože jinak vás neuvidím, jak hlasujete a budeme muset eh, elektronicky kontrolovat. 79, kde pro? Proti? Přijat. 80, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Dobře, tak elektronicky kontrolujeme 80. 80. Zahajuji hlasování 80. Ano, 80. 62 hlasujících. 41 proti, 21 pro. Je tedy zamítnut. 81, kdo je pro? Proti. Přijat. 82, kdo je pro? Proti. Zamítnut. 83, kdo je pro. Proti. Zamítnut 84. Kdo je pro? Proti. Zamítnut 85. Kdo je pro? Proti. Zamítnut 86. Kdo je pro? Proti. Zamítnut 87. Kdo je pro? Proti. Zamítnut Přejdeme k úvodním ustanovením. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Úvodní ustanovení A. Druhý pozměňovací návrh. Elektronická kontrola zahajuje hlasování. Manca ancora un voto. Ještě jeden hlas nám chybí, vy nechcete hlasovat. Kolega má kartu, ale nehlasuje. 26 pro, 35 proti je zamítnut druhý pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pak je tu oddělené hlasování u čtvrtého pozměňovacího návrhu. Nejdříve první část, kdo je pro? Proti? Přijata. Druhá část je stažena. Třetí část, kdo je pro? Proti? Přijata. Pátý pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 8. Kdo je pro? proti, přijat. 9, kdo je pro, proti, přijat. 10, kdo je pro, proti, zamítnut. 11, kdo je pro, proti, zamítnut. 12, kdo je pro, proti, zamítnut. 13, kdo je pro, proti, Řekl bych, že zamítnu 14. Kdo je pro? Dobře. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 13. Šedesát tři hlasů celkem, 32 pro, 31 proti. Je tedy obot, ohlas přijat. 14. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že zamítnut 15. Kdo je pro? Proti. Zamítnut 16. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Pak je tu pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti. Přijat. A nyní budeme hlasovat jen o čtyřech eh, pozměňovacích návrzích, protože to ostatní už je pokryto kompromisními pozměňovacími návrhy. První pozměňovací návrh od výboru DEVE, kdo je pro? Proti? Přijat. Bčko, kdo je pro? Proti? Přijat. Cčko, kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Když nevidím přesně ruce, tak musíme elektronicky kontrolovat. Takže hlasujeme elektronicky o pozměňovací návrhu DVC. 64 karet, 60 hlasujících. 3 čtyři kolegové ještě nehlasovali. Ještě pár vteřin počkáme na zbývající kolegy. Potřebujete asi někdo kávu? Výborně, tak už to máme. 34 pro, 31 proti je přijat. Výbor DV, D. Kdo je pro? Proti? Přijat. Budeme hlasovat elektronicky o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas. Je to obestřeno jakýmsi tajemstvím, vždy nám chybí jeden hlas v hlasování. Dobře, 59 pro, 4 proti. Pardon, e, nikdo není proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji e, paní Lemsdorf. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je hlasování. Přejete si promluvit, pane, před, eh, pane zpravodaji? Chtěla jsem informovat kolegy především o tom, že spolupráce s výborem DV byla vynikající, ale to jsem přesně nechtěl teď poznamenat. Teď půjdu na radu, protože jedná se o doporučení radě a my jsme měli pozvánku od pracovní rad, eh, skupiny na radě, abychom předložili toto doporučení už po druhé, tam můžeme jít. A teď jsme rádi, že dochází ke skutečnému dialogu o strategických prioritách pro OSN mezi radou a parlamentem, což je dobrý vývoj. Já jsem vám to, kolegové, chtěl sdělit. Benissimo, grazie, onore... Děkuji vám, pane Lambsdorfe. Budeme hlasovat o institucionálních aspektech přistoupení Evropské unie k Evropě, Evropské chartě lidských práv a základních svobod. Vyjdeme od prvního pozměňovacího návrhu. Kdo je tedy pro jedničku? Kdo je proti? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? přijat. Přeskočíme trojku a jdeme na kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti. Přijat. 8. Kdo je pro? Proti. Přijat. 9. To ne. Ten je pokryt kompromisem. 10. Kdo je pro? Proti. Neviděl jsem pořádně eh, ruce. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 10. Zahajuji hlasování. 65 votanti. 65 hlasů, 65 kart, 61 hlasujících, ještě 4 nehlasovali, 3 ještě nehlasovali. Pořád ještě 3. Prosím, přineste tři kávy pro kolegy, kteří ještě nehlasovali. Uzavíráme hlasování. 33 pro, 27 proti, přijat. Kompromisní návrh číslo 2, kdo je pro? Proti, přijat. Přeskočíme k číslu 11. Kdo je pro? Proti? Zamítnout 12. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 14. Dobře, o 12 chcete hlasovat elektronicky? O 12, ano. Takže zahajuji elektronické hlasování pro kontrolu pozměňovacího návrhu 12. Zahajuji hlasování. 63 hlasujících, 64. Uzavírám hlasování. 33 pro, 29 proti je přijat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti. Přijat 15. Kdo je pro? Proti. Přijat 16 rozdělen do dvou částí? Ne, to je pokryté v kompromisu 1. Přijdeme k 17, ta je složená ze dvou částí. Kdo je pro první část 17? Kdo je proti? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Přijat. 18, kdo je pro? Proti? Přijat. 19. Kdo je pro? Proti? Přijat 20. Kompatibilní s 19. Kdo je pro? Proti? Přijat. 21. Odpadá. Zbývá 22. Ne, ten neodpadá. A kvůli kompromisnímu návrhu 23 odpadá, takže e, 23, kde pro? proti. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 23. E ne manca sempre uno, chiudi. 30 contrari, 32 favorevoli. 32 pro, 30 proti, takže je přijat. Nyní budeme elektronicky hlasovat o zprávě jako takové zahajuji hlasování. Ještě pár vteřin nehlasovali všichni, už uzavírám hlasování. 57 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji tedy panu zpravodaji. Passiamo Přejdeme k hlasování o další zprávě, která se týká strategie Evropské unie pro vztahy s Latinskou Amerikou. Spravodajem je pan Salafranka. Začneme pozměňovací návrh 116. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 32. Identický s 33. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 34. Kdo je pro? Proti. Přijat. 35. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 117. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 118 po částech. První část. Kdo je pro první část? Proti. Zamítnuta. Druhá část. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 36. Kdo je pro, proti, zamítnut. 37. Chcete zkontrolovat elektronicky 36. Zahajujeme tedy hlasování o 36 elektronicky. 61 hlasujících, uzavírám hlasování. 30 pro, 30 proti, je tedy zamítnut. 37, kdo je pro? Proti. Přijat 119. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 38. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 39, kdo je pro? Proti. Zamítnut. 40, kdo je pro? Proti. Zamítnut. 41, identický se 42. Ne, ty jsou jazykové, o nich se nehlasuje. Kompromisní návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Paní Luňaček si slovo. Yes, I wanted just to have an... Jenom jsem chtěla ještě něco poznamenat ohledně eh, násilí na eh, ženách, genderovém násilí. Byl to pozměňovací návrh kompromisní mezi mnou a panem Mejerem a byl odebrán z toho kompromisu, takže já bych ráda ta slova tam eh, měla, aby to bylo napraveno. Chci, aby, mi, aby se k tomu vyjádřil pan zpravodaj. Pane předsedo, já rozumím přesně tomu, co říká paní Lunáček. Jde o ústní pozměňovací návrh v souvislosti s genderovým násilím a genderové násilí je velmi dobře zapracováno do našeho návrhu. Já si myslím, že tím, že je to tak dobře zapracováno do návrhu, by se o tom v tuto chvíli nemělo hlasovat, tak jak říká paní Lunáček. Eh, eh, to je správná poznámka, ale je E, třeba, zda je tu tedy opozice proti tomu ústnímu pozměňovací návrhu. Je třeba, abyste vyjadřili, zda jste pro to, co říká pan Salafranka, nebo pro to, e, co říká paní Lunaček. Takže zda, pokud jste pro to, co říká pan Salafranka, je třeba se zvednout. Pane předsedo, stačí jenom jeden člověk. Dobře, stačí tedy jeden člověk. Já jsem si to pamatovala z plenárního sálu, ale nepamatovala jsem si to také ve výboru. Takže kompromis je číslo 8, kde pro? proti, přijat. Přejdeme ke 46, ne ta jazyková, 120, kdo je pro, proti, zamítnut. 47, kdo je pro, proti, zamítnut. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti. Přijat. 49. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijat. 51. Kdo je pro? Proti? Přijat. 52. Kdo je pro? Proti? Přijat. 121. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijat. 56. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Přijat. 58. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Přijat. 61. Kdo je pro? Proti? Přijat 62. Ne, je pokryt 13. 65. Kdo je pro? Proti? Zamítnut 63. Ano, kdo je pro? Proti? Myslím, že zamítnut 64. 63 budeme kontrolovat eh, elektronicky. Zahajuji hlasování. Abbiamo 63 schede, 61 votanti. Uzavírám hlasování. 28 pro, 33 proti. Zamítnut. 64. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnu. 66. Kdo je pro? Proti? Zamítnu. 67. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 68. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je zamítnut. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? proti, přijat. Přejdeme k 73, to je ústní pozměňovací návrh, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Paní Lunaček, prosím. Je mi líto, ale my nejsme součástí kompromisního návrhu 14 a proto já bych byla velmi ráda, abychom o 70. pozměňovacím návrhu hlasovali. Pane předsedo, pane předsedo, dvě věci. Já rozumím, že od chvíle, kdy se odsouhlasí pozměňovací návrh, tak eh, eh, odpadá to další. A já tedy souhlasím s tím ústním návrhem. Dobře, odpadá tedy 70. Budeme hlasovat o 70 roce bez ústního pozměňovacího návrhu. Takové je tedy stanovisko. 73. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 74. Kdo je pro? Proti? Přijat. 75 je identický se 122. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Prosím, pane Salafranco. No, no procede esta... Eh, já říkám ne tomuto pozměňovacímu návrhu, pane předsedo. Allora, si... Pokud vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, prosím. Eh, pane Salafranco, mohl byste mi říct, proč se nemá eh, hlasovat o, této, o tomto ústním pozměňovacím návrhu, když ho máme na seznamu? Uh, protože co se týče eh, těch eh, nejvzdálenějších oblastí, tak nejsou součástí této zprávy. Dobře, nebudeme tedy hlasat, hlasovat o čtvrtém ústním pozměňovacím návrhu, přejdeme ke 123. Ještě někdo, prosím? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bychom v rámci skupiny se měli dohodnout na tom, zdali se o tom bude hlasovat nebo ne. Já si nemyslím, že zpravodaj má právo eh, říct ne a zrušit eh, jednoduše hm, navržený pozměňovací návrh. Přečtu tedy jednací řád, eh, tu část, která se týká úpravy těchto témat. Ústní pozměňovací návrhy předložené ve výboru mohou být hlasovány pokud jeden z členů výboru není proti. Takže jeden člen výboru je proti a nemůže se hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Je mi líto, že e, někdo s tímto nesouhlasí, ale text hovoří velmi jasně. 75, 122, ne, to je nějaký jiný, to jsme přeskočili, tak to je 123. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 76. Kdo je pro? Proti? Přijat. 124. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 77. Kdo je pro? Proti? Přijat. 78. Kdo je pro? Proti? Zamítnout 79. Kdo je pro? Proti. 78. Hlasujeme elektronicky na vaši žádost. a 62, Uzavírám hlasování. 35 pro, 27 proti je přijat. Hlasovat se bude o 79. Kdo je pro? Proti? Přijat. 80. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 125. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 81. Kdo je pro? Proti? Přijat. 82 má tři části. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijata. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. 83. Dobře, o třetí části 82 budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Sono sempre due che non votano. Dva poslanci stále ještě nehlasovali. Uzavíráme hlasování. 26 pro, 37 proti. Zamítnuta třetí část. 83. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 84. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 85. Kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti. Přijat. Přejdeme pozměňovacímu návrhu 87 od zpravodaje, který má dvě části. Nejdříve k první části. Kdo je pro? Proti. Přijata druhá část. Kdo je pro? Proti. Přijata. 88. Kdo je pro? Proti. Přijat. 89. Kdo je pro? Proti. Přijat. 90. Kdo je pro? Proti. Přijat. 91. Kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti. Přijat. 92. Kompromisní návrh 17. Nyní kdo je pro? Proti. Přijat. 94. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 95. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 126, kdo je pro? Proti. Zamítnout. Kompromisní návrh 18, kdo je pro? Proti. Přijat. Přejdeme k 98. Ano, 98. Kdo je pro? Proti. Přijat. 99. Kdo je pro? Proti. Přijat 127, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 100 a 101 jsou shodné, kdo je pro? A jsou pokryty kompromisem. Omlouvám se, říká pan předseda. 100 a 101 jsou pokryty kompromisem 18. Přejdeme ke 128. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Přijat. 102. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 103. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 104. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 105. Kdo je pro? Proti? Přijat. 106. Kdo je pro? proti, zamítnut. 107, kdo je pro, proti, zamítnut. 108, kdo je pro, proti, zamítnut. 109, kdo je pro, proti, zamítnut. 110, kdo je pro, proti, zamítnut. 111, kdo je pro, proti, přijat. 129, ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zamítnuta. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 112. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Čtyři, Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 113. Jazykový? Se nehlasuje. pět Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Šestka. Po částech. Nejdříve k první části. Kdo je pro? Proti. Zamítnuta. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zamítnuta. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijat. 8. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 9. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijat po částech, třech částech budeme hlasovat o dvanáctce. Kdo je pro první část? Kdo je proti první části? Zamítnuta. Kdo je pro druhou část? Proti. Zamítnuta druhá část. Kdo je pro třetí část? Proti. Zamítnuta. Třináct. Kdo je pro? Proti. Přijat. Čtrnáct. Kdo je pro? Proti. Přijat. K 15 je Nejdříve musíme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu číslo 6 a pokud bude zamítnut, budeme pak hlasovat o 15. Pane Salafranco, máte slovo. Pane předsedo, jsme proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je třeba respektovat jednací řád, budeme hlasovat tedy o 15. Kdo je pro? tak, jak je. Kdo je pro? Proti? Přijat. 114. Kdo je pro? Proti? Ne, podle mne je zamítnut. Prosím, zvedejte pořádně ruce. 16. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 17. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 115. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 18. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 19. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 20. Kdo je pro? Proti. Přijat. 21. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. Ne, 26 ne. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Přijat. Teď 28. A tady je ústní pozměňovací návrh číslo 7. který má být hlasován společně s 28. Kdo je tedy pro? Proti? Přijat. 29. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 30. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 31. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Já bych to raději zkontroloval. Pane Salafranko, chcete promluvit? Já bych chtěl tedy elektronicky zkontrolovat ústní pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. 63 hlasujících. Uzavírám hlasování o pozměňovací návrh číslo 8. 26 pro, 37 proti, je tedy zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Přijat. A hm, musím to odhadovat. Ústní pozměňovací návrh číslo 9, kdo je pro? Proti? Zamítnut. A nyní nás čeká hlasování o stanovisku výboru DV. Ale ještě předtím, pane Franco, vy jste žádal o slovo, prosím. Eh, pane předsedo, my jsme s velkým opožděním obdrželi návrhy výboru DEVE. Dostali jsme je až včera večer a myslím si, že většina z těch pozměňovacích návrhů už se odráží eh, v textu také, jak eh, o něm hlasujeme. Myslím si, jenom dva nebo tři z těchto pozměňovacích návrhů tam zapracovány nejsou, takže já si myslím, že je v, eh, sklidě, můžeme zamítnout. Lunaček, prego, Pani Lunaček. Presidente, um, ehm, you know... Děkuji, pane předsedo. Já nesouhlasím se zpravodajem, já se omlouvám. Výbor DV včera pracoval a hlasoval. Možná, eh, že se to mohlo všechno zorganizovat a načasovat trošičku lépe, ale je jasné, že ty pozměňovací návrhy mohly přijít až eh, včera večer a proto si myslím, že bychom opravdu o těch pozměňovacích návrzích měli hlasovat, protože spousta z těch věcí, z těch pozměňovacích návrhů v tom textu není. Pan Mayer a pak Vigenin. Já také nesouhlasím eh, se zpravodajem, protože si myslím, že opravdu je třeba hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, které předkládá výbor 9. Je pravda, že jsme je dostali dosti pozdě, ale eh, myslím si, že je důležité, abychom o nich hlasovali. Je pravda, že my jsme je obdrželi až včera večer, ale my už jsme na to zvyklí dostávat pozměňovací návrhy tak pozdě. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kromě toho, co zde již zaznělo, chtěl bych si, že bychom měli projevit určitou úctu vůči svým kolegům do výboru, takže já si myslím, že bychom měli pokračovat v hlasování tak, jak to máme na seznamu. Dobrá, v tomto případě o budeme hlasovat jeden po druhém. Začneme tedy odstavcem 1. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Odstavec 2. Já vám to umožňuji, je to symbolické hlasování, je to jasné. Dobře. Takže elektronické hlasování o odstavci 1 od výboru 9. 65, 64. 64 hlasujících, 32 pro a 32 proti. Máte pravdu, je to zamítnuto. Ano, takže musím takto hlasovat o všech. Musím, musím vám dát za pravdu, tak prosím zvedejte ruce. Ostavec 2, kdo je pro? Proti. Pro mne je to zamítnuto, ale chcete to zkontrolovat? Já jsem si to myslel. Takže budeme elektronicky kontrolovat ostavec číslo 2, aspoň se pobavíme s těmi hlasovacími strojky. Sempre, eh, un, a questa volta sono due che non votano. Tentokrát nehlasují dva. 28 pro, 31 proti je zamítnut. Odstavec 3, kdo je pro? Proti. Podle mne je to zamítnuto. To říkáte vážně? Dobře, tak to zkontrolujeme. Odstavec 3. Dobře, ale budeme tedy hlasovat takto najednou. Takže odstavec 3 eh, hlasujeme elektronicky. Pořád jeden chybí, uzavírám hlasování. Tentokrát prošel o dva hlasy. Dobře, půjdeme tedy odstavec po druhém. O odstavci, č- o odstavci čtyři budeme hlasovat. Dvacet sedm pro, třicet sedm proti zamítnut. Elektronicky o odstavci pět. Uzavřeme hlasování, dávám slovo. Počkejte chviličku. Ale jestli je to o vaší hlasovací kartě, tak to můžete říct rovnou. Prosím? Eh? Na mikrofon, prosím. C'è un bottone con scritto Bosch. Sulla destra. Napravo je tlačítko s nápisem Bosch. Scusa, presidente, siccome io sono supplente. Já jsem náhradník, pane předsedo. A e, řekli mi, že EPP tu má plný počet členů. Ale protože jde o hlas, tak nebudu hlasovat. Pokud, pokud ale mám hlasovat, tak e, bych tu možnost chtěl mít. Dobře. Technici tedy musí zkontrolovat, jak to je. Jak to vypadá s počtem členů EPP? Pokud je tu plný počet za EPP, tak nemůžete hlasovat, protože to by se ostatní zlobili samozřejmě. Dobře, EPP má tedy plný počet, takže si můžete pouze můžete přihlížet hlasování. Dobře, tak to bylo 23 pro, 38 proti je zamítnuto. Odstavec 6. Zahajuji elektronické hlasování. Nel caso qualcuno si addormentasse può intervenire. Respinto 50. Zamítnut 53 k 12. Odstavec 7. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 49 proti. Zamítnut. Odstavec 8. Zahajuji hlasování elektronické. Tentokrát eh, mám pocit, eh, že projde. Eh, abbiamo ancora due che non hanno votato. Dva ještě nehlasovali. Uzavírám hlasování. 63 jednohlasně. Prošel. 9. Devátý ostavec. Elektronické hlasování. Contrary, 6 pro, 55 proti, zamítnut. Elektronické hlasování o 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování 57 pro, 7 proti. Prošel. Jedenáctý odstavec. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování 33 pro, 32 proti. Přijat. Odstavec 12. Zahajuji elektronické hlasování. Chtěl se vám navrhnout hlasování amblok, ale myslím, že byste nesouhlasili. 33 pro, 32 proti. Přijat. Ostavec 13. Zahajuji elektronické hlasování. Votazione elettronica chiusa. Zavírám hlasování 23 pro, 42 proti. Zamítnut. 14. ostavec zahaj... zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. 16 pro, 48 proti, zamítnut. 15. odstavec. Elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. 9 pro, 55 proti, zamítnut. Odstavec 16. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám elektronické hlasování. 31 pro, 32 proti. Zamítnut. Ostavec 17. Zahajuji elektronické hlasování. To je poslední, o čem hlasujeme. 33 pro, 32 proti. Je přijat. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu usnesení. Grazie, chiudiamo. Bene, 54. 54 pro, jeden proti. Je přijato a já blahopřeji zpravodaji a také sekretariátu za vynikající práci. Tímto tedy skončilo hlasování a máme pět minut na to, eh, abychom si učinili pauzu a připravili se na pokračování. Eh, následovat eh, bude výměna názoru s komisí. Pregherei le persone che eh, non sono... Chci poprosit o osoby, které nejsou. Prosím,